zprávou paní Kaufmann, což je program pro účelnost a účinnost právních předpisů a paní zpravodajka dostává slovo na čtyři minuty. Prezident. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové. Sdělení komise z roku 2014 k programu zaručení účelnosti mm, eh, ve zkratce REFIT eh, už rozhodnuto, ale od té doby uplynulo poměrně hodně. Dlouhodobě REFIT existuje od roku 2012. Minulý rok komise předložila reformní balíček k lepší legislativě a mezi tím máme také novou interinstitucionální dohodu mezi radou, komisí a parlamentem. Program REFIT eh, je pro komisi centrálním bodem v jejím programu a také bude hrát velkou roli v součinnosti těchto tří evropských orgánů a proto je nejvyšší čas, aby se konečně Evropský parlament vyslovil eh, k, této, eh, k tomuto programu. Dovolte, abych eh, vám předala tady názory právního výboru, který byl odsouhlasen velkou většinou. Dobré je, že pan místo předseda Timmermans se věnoval této otázce a již ji oznámil také všem občanům a jas, protože občané vnímají Evropskou unii jako příliš velkou byrokracii a očekávají, že se něco změní. Zpráva správně poukazuje na to, že při lepší legislativě se nejedná o počet evropských zákonů, ne o otázku více či méně zákonů, ale rozhodující je jejich kvalita. A ráda bych připomněla, že zpravidla Eh, má tady jeden zákon, eh, nahrazuje 28 norm přispívajícím ke společnému evropskému prostoru a posilujícím tak evropský vnitřní trh, jednotný trh. Eh, dialog s občany, občanky, veřejnosti z oblasti společnosti přispívá k zabezpečení toho, aby evropská legislativa byla koherentní a transparentní. Proto ve zprávě zdůrazňujeme nezbytnost, aby komise zahrnula do svého programu dostatečnou měrou názory jiných aktérů. Eh, když se jedná zejména o různé komentáře, které se objevily na internetových stránkách komise v rubrice, kde také mohou občané reagovat a které, kterými se zaobírá vytvořená platforma. Ještě je příliš záhy pro hodnocení této platformy, ale komise si může být jista, že parlament bude tento proces intenzivně sledovat. Má zpráva dále zdůrazňuje, že studie dopadu tady hrají významnou rolu. Jakým způsobem, kdy a kdo je má zpracovávat, tady k tomu jsme vedli angažované diskusy. Teď zpráva poukazuje na to, že nový výbor pro regulační kontrolu práce komise nesmí zpracovávat žádné závazné stanovisko a to je samozřejmě důležité, protože komise jako exekutivní orgán je v odpovědnosti. Ona musí rozhodovat a musí dostat své odpovědnosti. Studie dopadu nejsou náhradou za um, vykonávané programy. A je samozřejmě třeba zohlednit také názory sociálních partnerů. E, velkou pozornost věnujeme právě odbourávání byrokratických zátěží, zejména pro malé a středně velké podniky, které jsou páteří našeho hospodářství. E, Evropská unie není žádný podnik jako takový a není možné redukovat evropskou legislativu eh, jenom na konstatování výsledovky, tak jak je to ve výročních zprávách podniku a je třeba také dbát na práva zaměstnanců, zaměstnankyň ale nesmí také dojít ke fragmentaci trhu. Milý pane předsedo, kolegyně, kolegové, eh, naposled bych ráda řekla, že náš výbor bude věnovat eh, tomuto tématu refitu velkou pozornost a chci poděkovat všem kolegyním a kolegům za výbornou spolupráci v našem výboru, zejména samozřejmě stínových zpravodajkám a zpravodajcům. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám. Byla to krátká prezentace a proto můžeme okamžitě vstoupit do Catch the Eye a nyní dostává slovo Angelika Niebler. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní zpravodajko. Jenom stručně chci říct, že program REFIT je opravdu dobrý program, že ho vítáme, vítáme, že komise také stahuje konkrétní návrhy, to je něco nového, s tím přichází Junkrava komise, můžeme to podpořit. Já mám jednu věc, o které bych ráda pohořila a to je eh, posuzování dopadů legislativy. My jsme eh, celá léta trávili v parlamentu eh, tím, že jsme usilovali o to, aby zde byly ty řádné posouzování dopadů v případě legislativy. Myslím, že zde bychom měli e, nabádat komisi, aby byla ambicioznější. Je zde ten e, výbor pro kontrolu regulací. My jsme říkali, že chceme mít nezávislou e, radu pro posuzování norem. Je to například v Německu, v Nizozemsku, ve Velké Británii, kde to funguje. A ten výbor pro regulační kontrolu komise je teď vlastně krok zpět a já také žádám, abyste nadále dbali na nezávislost posuzování dopadu. Děkuji, děkuji paní kolegyně Nýblerová. A nyní pan kolega Negresku na jednu minutu. Děkuji. Já chci poděkovat eh, zpravodajce Eh, za tento dokument. Opravdu je to zásadní téma. Musíme zvětšit transparentnost rozhodovacího procesu. A že je toto portfolio prvního místo předsedy komise je vlastně reakce na výzvu Evropského parlamentu. V době, kdy klesá důvěru v EU, musíme posílit eh, sociální a občanský dialog, zvýšit také význam EHSV výboru regionu, což také stojí ve zprávě. Já vítám prodloužení veřejných konzultací na dobu 12 eh, týdnů a abychom měli lepší legislativu, musíme se postarat o to, aby také v členských státech docházelo k implementaci eh, legislativy, aby ji občané rozuměli a schvalovali. Děkuji. Výborně, děkuji vám, pane kolego. A nyní pan kolega Nozes Maria na jednu minutu. Pane předsedo, já když jsem vyučoval evropské institucionální právo na univerzitě na Krétě, tak jsem vždy vyzdvihoval roli komise. Komise, která je strážkyní smluv a má k dispozici nástroje potřebné k evropské legislativě. Ale nemůžeme říci, že Evropská komise jedná stejně, když jedná v Řecku, kde vystupuje jako zástupce a obhájce těch eh, mocných, kteří půjčují peníze. A zabraňují nám v tom, abychom mohli si udržet své důchody, zasahuje do nich a vyžaduje snížení těchto důchodů. Proč? Nemá k tomu žádné kompetence. A to tež platí pro jiné oblasti, jako je například eh, fiskalita. Pane Kovčič. V Evropské unii je příliš mnoho byrokracie. Místo předseda komise pan Timmermans o tom hovořil, a to opakovaně ale co skutečně děláme pro zjednodušování postupů a proto, abychom zde hovořili jasně v souvislosti s legislativou, zvláště když komunikujeme s občany, a zvláště s těmi, kdo jsou svým způsobem klienty Evropské unie. Mám zde například na mysli celou řadu malých a středních podniků. A také otázka různých eh, zdrojů financování z EU. Je zde obrovské množství nejrůznějších pravidel a nařízení z části jsou zapotřebí, ale nejsou jasné těm, kdo je potřebují eh, používat a proto žádám jejich zjednodušení. Kolega Novakov, děkuji. Eh, Refit byl naplánován na rok 2012. Jednalo se o téměř 200 akcí a vedlo to k úsporám pro podniky a jedince, což je skvělé. Nicméně nepokrylo to určité zjevné záležitosti. Šlo o zjednodušení. Nicméně, když se na to podíváte, tak je to 65 předpisů. Program práce komise obsahuje 40 iniciativ REFIT, ale netýká se to především snížení administrativní zátěže pro ty, kteří budou užívat toto nové financování. A kromě toho více než 250 miliard eur, které jsou naplánovány pro finanční rámec 2014 a 2020, tak spousty z těchto miliard jsou spolikány byrokracií. V listopadu roku 2015 92% poslanců hlasovalo pro usnesení o snížení byrokracie, nicméně těchto priorit je implementováno velmi málo. Já podporuji komisi v této iniciativě, ale když se ty věci nevedou tak, jak bylo naplánováno, tak chceme, aby komise byla konkrétnější. Děkuji mnohokrát a nyní má slovo komise, paní komisařka Jurová, prosím. Pane předsedo, vážení poslanci, ráda bych poděkovala paní Kaufmann za zprávu o refitu. Závěry zprávy jsou velkým povzbuzením pro práci komise v této oblasti a také pro mě osobně. Zefektivnění a zvýšení účelnosti evropského práva, snížení nákladů na jeho uplatňování a spolupráce s členskými státy při jejich implementaci, to je úkol pro všechny evropské instituce. Náš úspěch v této oblasti pozitivně přispěje k růstu a k pracovním místům a tím pádem pomůže bojovat proti únavě z EU, na kterou velmi často narážíme. Společná cesta se odráží v meziinstitucionální dohodě o lepší legislativní práci, kterou jste schválili v březnu. Zpráva, o které diskutujete, je ještě starší. Takže mnoha, mnoho z těch věcí, které jsou tam obsaženy, už vlastně byly mezi tím vyřešeny. Vyřešili jsme si je mezi sebou. Komise přijala balíček Better Regulation v roce 2015 v květnu s cílem zefektivnit eh, regulační prostředí pro podniky i pro další aktéry. Balíček obsahoval několik opatření, jako nové scrutiny board, které je vytvořeno polovina těchto členů, je externí, není z komise a pravomoci této rady byly ještě posíleni při revizi hodnocení ex post. Nové pokyny pro pokrytí better regulation v průběhu celého cyklu, to znamená od plánování, hodnocení dopadu, sepsání legislativního návrhu, implementace, konzultace aktérů a tak dále. To je poprvé, co byla připravena tak ucelená pravidla pro komisi, nebo uvnitř komise. A byla vytvořena nová platforma Refit, první Zasedání proběhlo v lednu a doufám, že první výsledky budou prezentovány ještě do léta. Naše nová meziinstitucionální dohoda o lepší legislativní práci obsahuje celou řadu důležitých eh, úspěchů. Pokud jde o akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty, tak navrhovaný přístup by měl usnadnit budoucí diskuze mezi spoluzákonodárci. Komise poskytne také větší transparentnost tím, že aktérům umožní, aby viděli text aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů ještě než budou přijaty. Pokud jde o roční a víceleté plánování, tak tam eh, meziinstitucionální dohoda umožňuje intenzivní spolupráci mezi institucemi tím, že stanoví priority v ročním a víceletém programování a identifikují se prioritní agendy nebo prioritní body. Každý nový akt sám stanoví, jakým způsobem bude legislativa monitorována a hodnocena do budoucna, abychom si mohli ověřit, zda to funguje tak, jak bylo naplánováno. Program komise také zjednoduší existující legislativu a bude předcházet zbytečné byrokracii, aniž by se oslabily sociální nebo environmentální cíle. K transparentnosti. V některých případech spolupráce mezi institucemi při tvorbě společných platform pro delegované akty a možná také později pro proces spolurozhodování přiblíží nebo zjednoduší veřejný dohled nad naší legislativní prací. Okamžitě poté komise začne pracovat na tom, aby zajistila včasnou a efektivní implementaci této dohody, abychom mohli společně vydávat ještě lepší legislativu pro občany. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní komisařko. Tím uzavíráme rozpravu k tomuto bodu a zítra se o mě bude hlasovat k jednacímu řádu. Máte něco k jednacímu řádu? Ano. Rád eh, bych tady podala stížnost o diskriminaci. Moje skupina už jsme žádali dvakrát o možnost hovořit v Catch Je nemožné, aby v diskusi, kde je pouze jediná zástupkyně naší skupiny, se jí neumožnilo hovořit, paní kolegyně když je 9, 10, někdy 15 nebo 19 žádostí o cash DI, nemohu dát slovo každé politické eh, skupině. Musím to rozdělit. Některé větší skupiny zostanou, dostanou dvě, dva hlasy, eh, malá skupina jako vaše jeden nebo žádný, ale to není žádná diskriminace, je to spravedlivé rozdělování podle velikosti frakcí. Tím se dostáváme ke